A nyní tady máme stručnou prezentaci zprávy paní Rýs ohledně otázek týkajících se vlivu elektromagnetického pole na zdraví. Čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem první a zcela jistě ani poslední, kdo kritizuje článek 45 jednacího řádu. Kritizuji v podstatě tuto záležitost proto, protože tady nemáme rozpravu, ani ve skupině nemáme žádné řečníky. Chtěla bych všem poděkovat paní Ajale, paní Lukasové, paní Sinotové, paní Ferrera i panu Van Nistelrojovi. Vidíme, že zasedací sál je téměř prázdný, máme 11 hodin večer a přitom je to velice důležitá otázka, která se dotýká milionů evropských občanů. Evropská unie se zatím touto otázkou nezabývá. Máme celou řadu nových přístrojů, Wi-Fi, Bluetooth, mobilních telefonů, antény. Skutečně žijeme v prostředí, kde nám nepopiratelně plynou výhody z těchto zařízení, ale současně vznikají závažné obavy, co se týče jejich dopadu na lidské zdraví. Já jsem svou zprávu připravovala v relativně choulostivém kontextu. A totiž v prostředí, kdy vědci stále ještě nedokáží najít společný postoj. Především jde o ochranu rizikových skupin, dětí, jeslí, školek, důchodců a tak dále. Toto téma se také musí dostat na jakousi morální úroveň přes nějaký postup, který by zajistil nezávislost výzkumu a odborných posudků. Také třeba zajistit výchovu, pokud je o mobilní telefony. Je třeba zajistit bezpečnější postupy, kontrolovat marketingové kampaně. A také je nutné vyvíjet určitý tlak na provozovatele telefonních služeb a distributory. Je nutné revidovat limity reziduí. Kolegové z výboru NB mě bohužel nepodpořili, přestože stejný text byl doslova citován na plénu září loňského roku v rámci jiné zprávy o Evropském akčním programu pro životní prostředí a zdravotnictví 2000. 4 až 10. A pokud je o tyto záležitosti, myslím si, že tato zpráva přináší jistá věsnění, protože odborníci se sice zatím nezhodli, někteří podporují provozovatele, jiní obyvatele, ale tato metoda statutu quo, kterou převzalo VTO i Evropská komise, dohodli se, že v roce 2015 se znovu sejdou, to je v podstatě další desetiletí, a teprve potom chtějí znovu posoudit ten takzvaný koktejl názorů. To není dobrá věc, mi to připadá jako lehkovážný přístup. A jenom doufám, že budoucnost neukáže, že jsme vyníky z pohledu těchto hrozeb. Zásada předcházení by měla vést k omezení nejistoty. Je to dynamický postup v takových oblastech, jako jsou zóny s elektromagnetickým zářením. Tuto iniciativu podporují zelení, mají mé pochopení, protože navrhují snížení emisí, už k tomu přistoupilo devět členských států, například i bruselský region Teď je tady 41 voltmetrů. Už budu končit, pane předsedo. Jsem zpravodajkou Evropského parlamentu k této otázce a chci především zachovat všechny ostatní výhody této zprávy. A proto žádám, abyste zítra hlasovali o této zprávě. A zcela na závěr chci říct dvě věci. Téma dopadu elektromagnetického záření na zdraví je téma otevřené a jsem přesvědčená o tom, že nový Evropský parlament se k této otázce opět vrátí. Protože dnes se tomu stále nevěnuje dostatečná pozornost. Děkuji a nyní očekáváme reakci pana Frhojgena. Pane prezidente, Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych Evropskému parlamentu a zejména paní Spradovajce poděkovat za tuto zprávu z vlastního podnětu o elektromagnetických polích. Je to opravdu téma, které je celou řadu evropských občanů. Je to velice důležité téma a velice kontroverzní, a to také pro nás. Na základě komplexnosti tohoto tématu a silných citů a pocitů, které tato otázka vzbuzuje, je obzvláště důležité, abychom zcela detailně schromáždili fakta a zhodnotili je přiměřeně a objektivně. Z tohoto důvodu komise neustále s vysokou pozorností sleduje tohoto téma a to je také její úkol podle doporučení Rady z 12. července 1999. Komise si tedy neustále získává informace z odpovídajících vědeckých výborů a grémích a zjišťuje, jaké jsou možné nebezpečí elektromagnetických polí. Nejnovější tak takzvané nejnovější stanovisko odpovědného vědeckého výboru k tomuto tématu bylo schváleno v lednu tohoto roku. Chtěl bych podotknout, že komise sleduje vývoj v členských státech a také nejnovější mm, rozhodnutí soudů, které se týkaly mobilní telefonie ve Francii a také sleduje um, limitní hodnoty v regionu Brusel, hlavní město. Můžu ujistit parlament, že komise se opravdu ujme s velkou um, pečlivostí všech um, různých eh, předpokladů, které zde jsou. V rámci EU e máme již stanovené určité limity, které se týkají expozicí. Doposavadní vědecké šetření ospravedlní změny vědeckého základu těch neospravedlní změnu těchto prahových hodnot. Proto bude komise i nadále sledovat stav vědeckého poznání v této oblasti, aby zjistila, zda jsou nutné zda je nutné nějakým způsobem přizpůsobovat expoziční prahové hodnoty. A za třetí, komise si eh, chápe, že jejím úkolem podporovat dialog a posilovat dialog o této problematice je důležité, aby spolupracovala s nejdůležitějšími aktéry, aby mohla přiměřeně reagovat na obavy veřejnosti. Chci jasně říci a vyzvednout naše snahy v této oblasti, snahy, abychom také podpořili vědecké bádání v těch, těchto oblasti s cílem získat dostatečné množství poznatků. Děkuji panu komisaři. jsme se při vašem projevu pokusili zredukovat elektromagnetické záření. Zítra budeme o této zprávě hlasovat a nyní tady máme poslední zprávu, a totiž zprávu Gacek, problémy a perspektivy občanství Unie. Dávám slovo zpravodajce na čtyři minuty. Pane předsedo,